Ještě jsem obdržel eh, pozice eh, v prvním čtení rady, eh, včetně odůvodnění. A my eh, také máme k dispozici stanoviska komise. Eh, tituly jsou zveřejněny v zápisu z jednání a parlament má tři měsíce eh, na to, aby se vyjádřil a tato lhuta začíná běžet zítra 28. února 2014. Teď tedy se dostáváme k hlasování. Nejprve ke zprávě kolegy Léného